protokolu nezaznamenáme eh, námitky. Eh, dále příslušný výbor mi zprostředkoval korekturu k eh, stanovisku přijatému Evropským parlamentem. Eh, tato korektura bude tvořit součást zápisu dnešního zasedání a podle článku 24 a jednacího řádu platí tato korektura jako schválena, jestliže během 24 eh, hodin po tomto oznámení žádná frakce anebo ani 40 členů